občanům a zástupcům eh, v Azerbajdžánu v rámci výboru pro spolupráci. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Takže rozprava k tomuto bodu je uzavřená. Hlasování bude probíhat po ukončení našeho dalšího bodu a to je Bělorusko. A první na řadě, kdo vystoupí, je pan poslanec Maštálka. Prosím.

po 19. listopadu se politická situace v Bělorusku dramaticky zhoršila. Dochází k zastrašování, panuje strach, jsou zde persekuce vůči médiím. Bělorusko porušuje mezinárodní právo, mezinárodní dohody a situace je skutečně nesmírně obtížná v Minsku. Zaznívají obvinění také vůči Evropské unii. Snažíme se pomáhat opozici, občanské společnosti. Možná je to určitá jenom milná představa, ale já si myslím, že Moskva a Kiev by měli také pomoci nám pomo- měli by pomoci vést dialog, aby političtí vězni byli propuštěni. Další řečník, pan Preda. Děkuji vám, pane předsedo. Já i mý předřečnice kolegové se eh, zúčastnili zasedání ohledně Euronestu v Bruselu a nebyli tam účastníci z Běloruska, což bylo zdůvodněné, protože poslanci v Minsku nejsou svobodně voleni a situace lidských práv v Bělorusku si zaslouží více než pouhou kritiku. Všichni jsme byli šikováni tlakem, kterému byli vystaveni demonstranti v prosinci a šest ze sedmi protikandidátů v prezidentských volbách je stále ještě ve vazbě. Také jejich spolupracovníci jsou nadále ve vězení pouze proto, že se zúčastnili předvolební kampaně. Domnívám se, že jsou zde důležité dvě věci. Za prvé je zapotřebí zajistit nezávislé vyšetřování represalí a za druhé rozšířit hospodářské sankce vůči Bělorusku i vůči jeho státním firmám, které v regionu hrají velkou roli. Děkuji a další Kristina Ojuland. Děkuji, pane předsedo. Mluvíme o situaci v Bělorusku už po čtvrté letos. Ale političtí vězni, kteří byli zadrženi v prosinci, stále ještě nebyli propuštěni. Jsme vděční radě za to, že znovu zavedla vízové sankce a zmrazila aktiva vysoce postavených úředníků z Běloruska, což ukázalo, jak velké máme obavy o běloruské obyvatele. Ukázalo to, že nejde jen o prázdná slova. Možná, že jsme to neřekli jasně. A proto vyzýváme Evropskou unii, aby rozšířila restriktivní opatření vůči Lukašenkovu režimu Potřebujeme zacílené, uvážené ekonomické sankce vůči státním podnikům. Běloruské úřady to pak nebudou schopné přehlížet. Kriminální režim Lukašenka spoléhá z příjmu z vývozu chemických látek a textilního průmyslu státních podniků. Když jsme odřízli evropské trhy, ukázali jsme, že jsme odhodlaní svrhnout v režim. My jsme schopní něco, něco změnit. Lidé Bělorusku zoufale potřebují přechod na nový režim. Neměli bychom jim upírat svobodu, na kterou tak dlouho čekají. Děkuji. Děkuji, paní Ojoland. A není pan poslanec Kaminsky, prosím. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, hovoříme o politice, o lidských právech v kontextu Běloruska. Chtěl bych možná nekonvenčně přistoupit k tomuto tématu a chci připomenout dvě jména. Jména, která jsou spojena s tímto tématem. Jedno jméno je jméno mého přítele, alnatoli Liběčko, který byl nedávno propuštěn z vězení po více než 100 dnech které tam strávil ve vazbě. Podle mého názoru to nebylo odůvodněné, nebylo to právní a já bych mu chtěl vyslat jasný signál solidarity jménem všech europoslanců, protože to je někdo, kdo se to skutečně zaslouží. Druhý člověk, kterého bych rád podpořil, spolu eh, s dalšími deseti tisíce polků je Andřej Potobut. Je to novinář gazety Vyborča, což je hlavní polský deník, který je také ve vězení, který byl zadržen pouze proto, že Lukašenko se bojí svobody projevu. Tato svoboda je základem všech demokracií a věřím, že my jako Evropané bychom měli jednohlasně říci ano, svoboda Bělorusku, svoboda demokracie v Bělorusku a ano, tomu, aby Bělorusové byli v Evropě. Děkuji mnohokrát. Pan Romeva Irueda. Pane předsedo, já odsuzuji neustále klima strachu, zastrašování vůči oponentům Bělorusku a pokračující pronásledování opozice od prezidentských voleb v prosinci 2010. Za druhé, odsuzuji veškerá odsouzení v souvislosti s masovými nepokoji, které byly politicky motivované. Soudní procesy probíhaly za zavřenými dveřmi. Odsouzení nemohli předvolat svědky a nemohli se scházet pravidelně a řádně se svými právními zástupci. Právníci odsouzených dostali několik varování od Ministerstva spravedlnosti a někteří byli eh, vyřazeni z právní procese. A já si myslím, že to se rozhodně neslučuje s nestraností. A také odsuzují nedostatek respektu vůči základním právům svobody, shromažďování ze strany běloruských orgánů a žádám okamžité propuštění zbývajících protestujících, kteří jsou stále ještě ve vězení. A žádám, aby byla veškerá obvinění vůči nim stažena. Děkuji. Děkuji, pane Romevo Iruedo. A nyní přijdou řečníci za politické skupiny, pan Protaševič za ELS. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, opravdu, situace v Bělorusku se neustále zhoršuje, a to den po dni. Jednak eh, z politického, ale i ekonomického hlediska. Co se týče politických aspektů, je to oblast eh, občanských svobod. Vidíme skutečně neuvěřitelné soudní případy a procesy proti jednotlivým kandidátům, kteří se chtěli zúčastnit eh, voleb na prez, eh, prezidenta. Zmínili jsme se o zatčení jednoho opozičního politika. Také vidíme, že tato země má velké ekonomické problémy. To znamená, že Lukašenko ztrácí kontrolu eh, nad tím, co se děje v jeho zemi. Také se vyjádřil proti prohlášením pana Barozeho, také Ukrajiny. Vážení kolegové, měli bychom ovšem přestat hovořit, měli bychom začít jednat. Článek 8 je zcela jasný. Musíme aplikovat ekonomické sankce, protože to je jediný jazyk, kterému pan Lukošenko rozumí. Pokud můžeme zavést ekonomické sankce, tak můžeme očekávat, že tyto represe, tyto soudní případy, Eh, budou zastaveny. To je jediný signál, eh, kterému Lukašenko rozumí, jinak se nedostaneme do další fáze. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je pan Repoza SND. Valkovina je její ataku. Děkuji. Vážený pane předsedo, Bělorusko bývá často označováno za poslední diktaturu v Evropě. Člověk se dostane do vězení, pokud eh, kandiduje na úřad prezidenta, nemá možnost se svobodně vyjádřit. Poslední volby nebyly svobodné volby. V Bělorusku není svoboda schromažďování, je svoboda slova. Opozice, nezávislé eh, skupiny jsou šikanovány a vyháněny ze země. K fungující demokracii patří také to, že opozice a občanská společnost má možnost se zapojit do aktivní diskuse Lidská práva jsou univerzální, nelze se jich vzdát. A Bělorusko musí zajistit základní práva pro své občany. Bělorusko musí být podpořeno na cestě k rozvoji demokracie a lidských práv. A to v rámci východního partnerství. Eventuálně bude zapotřebí využít také sankcí, ale měl by to být až nejzaší prostředek, protože by tím trpěli obyvatele. Děkuji, pane předsedo. Nic nenaznačuje, že běloruský režim se sám změní v nadcházejících měsících či letech a já myslím, že pouze na základě důrazného tlaku Evropské unie můžeme očekávat, že tam něčemu dojde. Bělorusko porušuje veškerá základní lidská práva a občanské svobody. A vidíme, že běloruské orgány v posledním měsíci opakovaně ukázaly, že pohrdají základními právy, svobodem, svobodou shromažďování a svobodou slova. Můžeme mluvit o jakési matici neměnitelnosti Lukašenka a jeho režimu, ale přitom nemůžeme toto zakončit takto pesimisticky. Myslím, že musíme chápat, že signál vůči Bělorusům, běloruskému národu, že jsou vítáni v Evropě, ale zároveň tlak na tento režim, vzhledem k porušování lidských práv, by byla ta odpovědějící reakce. A proto na, se nesmíme nechat zavádět tím, že on se to někdy snaží vynahradit Evropské unii jenom proto, aby popudil Rusko a tak dále. Já bych řekl, že toto je nepřijatelné. To, co se odehrává v Bělorusku, je třeba vyhodnotit naprosto zásadním způsobem a být na tuto zemi zatlačit. Děkuji. Děkuji, pane Donskisi. A nyní pan Poreba za EKR. Pane předsedo, v průměru každé dva měsíce od začátku tohoto roku mluvíme v této sněmově o tom, co se děje v Bělorusku. Mluvíme o nových případech porušování lidských zpráv. zmiňujeme nová jména vůdců opozice, kteří skončili ve vězení a kteří nemohou řádně fungovat. Vztahuje se to také na nevládní organizace a organizace občanské společnosti. Ano, měli bychom takovou činnost odsuzovat, měli bychom proti tomu protestovat, ale já se domnívám, že je stejně důležité, neli důležitější, abychom se zapojili do budování občanské společnosti a do podpory nevládních organizací a svobodných médií v Bělorusku. Také pokud je o hospodářské sankce, zdá se, že přišel čas, abychom je zavedli. Dnes budeme hlasovat o usnesení, které má morálně podpořit běloruskou společnost. Já se domnívám, že následovat by měla konkrétní opatření, spojená také s financemi a ekonomikou sankce, která by pomohla obnovit demokracii v této zemi. Děkuji. Děkuji a nyní je připravená Kristýna Morvaj, takže jí dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, situace lidských práv, to je téma naší dnešní rozpravy o Bělorusku. Dovolte mi jednu otázku. Co byste říkali tomu, kdyby člen Lukašenkovy vlády by během roku nebo dvou let v Evropském parlamentu se stal výboru, předsedou výboru Libe. Co byste tomu řekli? A kdy budeme tak daleko s našimi diskusemi, které vedeme ve čtvrtek eh, odpoledne, tak aby to mohli uvítat například i USA. Já mám jenom minutu a dovolte mi říct ještě několik dalších detailů. První otázku jsem položila ze vztahu k členovi eh, Lukašenkovi vlády. Co se Kinga Guns poslanec, je místo předseda výboru Libe a předkládá návrhy pro jiné země. Ale měli jsme známého Ference Diočányho, což byl maďarský Lukašenko. On se choval úplně stejně, tak jako se chová Lukašenková vláda. A také byl konfrontován eh, se stejným počtem problémů jako Lukašenko. Proto vás chci vyzvat, abyste se vůči e, běloruské vládě chovali stejně, jako jste se tehdy chovali vůči maďarské vládě. Veškeré demonstrace byly v Maďarsku násilně potlačeny. Já jsem nyní také obdržela očkodnění, protože mi byl nastříkán tehdy do očí slzný plyn. A stále ještě v Maďarsku jsou lidé, kteří jsou ve zvězení a jedná se o osoby, které byly vůdčími osobnostmi v demonstraci proti tehdejší maďarské vládě. Eh, v USA stále ještě existuje trest smrti, na Guantanámu stále ještě eh, panují zavržení hodinné praktiky, které praktikuje také Lukašenkova vláda. A vy chcete uh, sankce vůči vládě. Děkuji paní Morvaj a další řečník je pan Poselt. Herr Vážený pane předsedo, Nezdílím vždy názor s panem Maštálkou, ale dnes jeho názor sdílím. Za prvé chci říci, že všechny politické strany musí bojovat za to, aby v Bělorusku konečně zavládla demokracie a právní stát. A za druhé, stejně jako on, jsem pro mnohojazyčnost. Jako on eh, pocházím z malé Evropy, z Habsburské monarchie. V mnohem nebyla špatná, ale rozbila se, protože největší jazyková skupina moje, německá jazyková skupina, chtěla, aby všichni mluvili německy. A to je konec mnohonárodnostní společnosti. Charles, já si tě velice vážím, ale my jsme zde pro mnohojazyčnost a pro práva právě těch malých jazyků. A nyní k Bělorusku. Chci říct toto. Před 20 lety se osvobodilo Chorvatsko a Slovinsko. Byl jsem tehdy přítomen potom eh, Pobaltské republiky, Rusko a Ukrajina. Nikdo by tehdy neřekl, že za 20 let ještě bude existovat v Evropě diktatura, ale bohužel existuje nejenom jedna, Bělorusko, ale diktatura se rozvíjí také v Rusku, eh, dochází k krokům zpět na Ukrajině, jsou problémy v Podněstří a v Moldavsku a jde o to se postarat o to, aby celé naše východní partnerství různou Eh, podívat se na to, že východní partnerství je ohrožené ve svobodě a proto musíme myslet jasně, strategicky a učinit měřítkem vztahu svobodu a právní státnost v celém východním partnerství, nejenom vůči Bělorusku. Děkuji vám, pane posolte. A nyní pan Michalský. No, krát děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Na úvod mi dovolte takovou osobní poznámku. Partnerství pro lidská práva mě požádalo o pomoc a ochranu pro jednoho z členů opozice, který je v Bělorusku ve vězení. Jde o pana Bandarenka. A já bych vám chtěl všem navrhnout, všem, koho tyto věci zajímaví, že e, bychom osobně měli poskytnout ochranu těm, kdo jsou ve vězení. To můžeme udělat každý sám za sebe, pro všechny ty, kdo jsou ve vězení v Bělorusku. Žádáme o konkrétní opatření. Měli bychom mít sankce, musíme mít sankce, protože to je jediná řeč, které Lukašenko rozumí. On rozumí jazyku obchodu a jazyku moci, síly. Abychom ochránili lidská práva demokracii, musíme mluvit takovým jazykem, kterému budou v Minsku rozumět. A já mám pocit, že to už tady bylo řečeno v této sněmovně několikrát, ale nic potom nenásleduje. Zůstává u slov. A proto opakuji parlamentu i ostatním institucím Evropské unie, i všem nám ostatním, že bychom o tom měli mluvit i v našich zemích. Měli bychom o tom mluvit s našimi vládami, protože i naše vlády by se mohly pokusit přesvědčit Lukašenka, aby zavedl svobodu a demokracii. Mnohokrát děkuji a nyní postup spontánních řečníků. Máme tady několik řečníků a já dávám nejprve slovo paní Korhole. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Prezident Běloruska Lukašenko v posledních volbách velice ostře zakročil vůči opozici, která smýšlí jinak než jeho režim. Manifestace byly, znamenaly, že desítky lidí je, zažili brutální zásah, někteří je museli zůstat ve vězení. Je také zapotřebí, aby jsou zakročili proti těmto krokům. Během 16 let Lukašenkova režimu je jasné, že demokratické principy pro ně nejsou nic ceného, bere velice cynicky. Tato obvinění jsou oprávněná, musíme ještě vyostřit požadavky, které sformuloval také Evropský parlament, aby se odejmulo právo Bělorusku zorganizovat ehm, šampionát v roce 2014. Je tedy nutné, aby Evropská unie uvalila koordinované ekonomické sankce, protože pouze tak něčeho dosáhneme. Děkuji. Není paní Dancila? Děkuji. Mezinárodní společenství a také Evropská unie již dlouhá léta apelují na běloruské úřady, aby dodržovaly mezinárodní závazky a aby ukončili represálie vůči opozici. aby eh, propustili zatčené demonstranty, aby znovu podporovali občanskou společnost a nadále neporušovali lidská práva, aby umožnili transparentní postupy. Běloruské orgány musí pochopit, že bez dodržování lidských práv a zásad právního státu. Promiňte, můžete prosím zpomalit? Tlumočníci nestačí. Autoritățile din Belarus trebuie să înțeleagă că takže běloruské úřady musí pochopit, že bez dodržení principu právního státu podle společného prohlášení eh, se 7. května 2009 se summitu o východním partnerství, které také prohláš, podepsalo Bělorusko. Jinak eh, Evropská unie již nic nebude moci v této oblasti podpořit. Danke, Herr Präsident. Děkuji vám, pane předsedo. Žádal jsem o slovo, protože jsem chtěla eh, říct si něco k paní eh, Vorbaj. To není součást mé politické strany, ale já jsem skutečně zhrozená, že jste využila tuto rozpravu o poslední diktatuře v Evropě, v Bělorusku s panem Lukašenskem, abyste diskreditovala poslance, poslankyni a řekla jste, že to je maďarská Lukašenko. Já si myslím, že to nejde ruku v ruce s hodnotami eh, našeho Evropského parlamentu, kam jsme byli zvoleni. Děkuji. Postup modré karty paní Morvaj, prosím, máte slovo. Ano, jenom jsem si říkala, zase mě slyšela. Je členkou maďarské lukašenské vlády. Prosím, odpovězte na otázku, co víte o porušování lidských eh, práv, které byly udělány v roce 2006 v Maďarsku. Prosím, schrňte to. Bylo to stejně závažné, i počty byly stejné, co se týče Lukašenkova režimu a jako právnička odsuzuje obojí. Vážená soudružko, střílení do očí lidí a svévolné zadržování lidí je to samé, to, co dělá Lukašenko a jak Lukašenko porušuje lidská práva. Obojí je nepřijatelné a vy jako členové parlamentu byste měli bojovat eh, proti obojímu. Paní Lunáček a pak pan Šulc. Vy asi uh, směšujete s fakta. V Maďarsku není Lukašenková strana. Já nejsem z Maďarska, nejsem v socialistické demokratické straně nebo skupině, ale prostě odmítám akceptovat to, aby poslanec tohoto parlamentu kritizoval někoho jiného v tomto parlamentu jako člena diktátorské strany v jiné zemi, která není v EU. Tečka. Herr Schulz. Pan Schulz. Vielen Dank, Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, paní Kinga Gerns je poslankyní mojí politické skupiny. A proti Ferenci Djurčánemu můžete být, můžete být i pro něj. Můžete odmítat Kingu Gens jako političku, ale můžete ji také podporovat. Každý je v tom svobodný a nezávislý. Lze nezávisle a svobodně konstatovat, zda jsme pro nebo proti politickému přesvědčení určitého člověka. My zde diskutujeme o poslední diktatuře, která v Evropě existuje a hovoříme o, jedné, o jednom z nejkrvavějších a nejbrutálnějších diktátorů, který je na evropském kontinentu. Je podle mého názoru naprosto nepřístupný přípustné, aby svobodně zvolený politik mé politické skupiny byl srovnáván s krvelačním diktátorem. A to musí také odmítnout Evropský parlament. Zvláště když zástupkyně dané strany, která se vyjádřila, my nenávidí Romy ve své zemi a to nemá v Evropě obdoby. Takže pokud někdo nemá právo kritizovat paní Gens, tak je to právě paní Moran. Okay, we will, we will... Dobře, další řečník, pan Tanok, paní Morvaj. Omlouvám se, už jste měla příležitost. A jak už říkali ostatní řečníci, toto je rozprava o Bělorusku. Pan Tanok. Budeme mluvit o Bělorusku, ne o maďarské vnitrostátní politice. Už je to 20 let od rozpadu Sovětského svazu a v Lukašenkové Bělorusku se jakoby nic nezměnilo potlačování, utlačování tam stejné jako za sovětských časů. A tajná policie Lukašenka, která se provokativně pořád říká KGB, se využívá jako někdo, kdo to uplatňuje. V prosinci loňského roku po volbách jsme uváděli, že Lukašenko netoleruje disent, využívá násilí a potlačování vůči aktivistům. Jak ukazuje dnešní usnesení, Lukašenko intenzivnil, zintenzivnil kampaň eh, zastrašování a potlačování vůči těm, kdo jsou proti jeho vládě. Vyzýváme ho, aby s tím ustal, aby propustil všechny politické vězně a aby se Bělorusko znovu vydalo cestou pluralistické demokracie. Minulý týden ustavující zasedání shromáždění Eurones eh, tam nebyli zástupci Běloruska. Bělorusko je chybějící kousek eh, skládačky, demokratické skládačky v Evropě a já toužím potom, kdy se znovu připojí k eh, evropské rodině. Děkuji, pane Tanoku. A poslední řečník v tomto kole bude pan Rubix. Děkuji vám, pane předsedo. Podporuji Evropský parlament a poslance Evropského parlamentu a to, že se tak výrazně zasazují o lidská práva a o jejich dodržování nejenom v Evropské unii, ale na celém světě, o dodržování základních práv, protože ty jsou základem našeho života. Nepodporuji to, že by byla nějaká všeobecná záležitost, že se obvinuje nějaký národ anebo nějaký politický vůdce Eh, ze zločinů, které spáchány nebyly. Hovoří se o tom, že zástupci opozice byli zatčeni a byli zatčeni i jiní. A považovat toto za diktaturu, to si pak musíme položit otázku, proč potřebujeme soudy v demokratickém životě. Nechme soudy konat jejich práci, ať soudy hodnotí, kdo byl zadržen právem a kdo ne. To, že je někdo součástí opozice, neznamená, že si může dovolit vše. Chci být tolerantní a chci, aby bylo měřeno všem stejným metrem. Děkuji. Děkuji, pane Rubixi. Pane Migalsky, vy už jste měl slovo. Omlouvám se. Teď slovo nedostanete. Teď musíme rozpravu uzavřít a proto dávám slovo panu komisaři Andorovi. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Evropská komise je hluboce znepokojena situací v Bělorusku, zejména vývojem po porušení volebních standardů ve prezidentských volbách v prosince 2010. Tento postup se dále zintenzivnil. Probíhají další soudní řízení proti bývalým kandidátům na prezidenta a většině stále ještě zadržovaných aktivistů. Současně také probíhá řízení, které by mohlo vést k uzavření dvou zbývajících nezávislých novin na Šaniva a Národná volia. Zastrašování politické opozice, občanské společnosti a nezávislých médií nadále pokračuje. Vysoká představitelka Baranka Eštonová předložila několik obecných i konkrétních prohlášení k situaci v Bělorusku. Jednoznačně jsme odsoudili zhoršující se situaci a opakovaně jsme vyzývali Bělorusko, aby ukončilo postup vůči politické opozici a občanské společnosti, aby propustilo všechny politické vězně, aby ustalo s politicky motivovanými soudními procesy. Také jsme vyjádřili velké obavy nad zprávami o mučení a e, dalším nevhodném zacházení a nesrovnalostmi u soudu. Chci také připomenout, že v lednu Rada přijala restriktivní opatření, včetně zákazu cest a zmrazování aktiv. Ten seznam teď zahrnuje 175 osob, což bychom mohli porovnat se seznamem osob, jejichž aktiva byla zmrazena po volbách v roce 2006. A jsme připraveni zahrnout tam další osoby podle toho, jak se situace bude dál vyvíjet. Kromě toho zvažujeme možnosti dalších opatření, i na ekonomické, eh, v ekonomické rovině. Jednoznačně jsme uváděli, že chceme další dialog s běloruským národem a s občanskou společností. Dál pracujeme na usnadňování vízového styku. Vyjednáváme i readmisní dohodu 28. února Rada schválila příslušné záležitosti a vyzýváme také členské státy, aby optimálně využívali existující flexibilitu, kterou nabízí vízový kodex. Především možnost eh, vzdát se vízových poplatků anebo je omezit pro určité kategorie občanů. Pokud je o pomoc, komise eh, čtyřnásobuje pomoc pro eh, běloruský lid a občanskou společnost. Nadále trváme na politice kritického zapojení vůči Bělorusku. To bylo jasné také v závěrech eh, Rady pro zahraniční věci z 31. ledna. Současně je jasné, že prohlubování bilaterálních vztahů bude záviset na tom, jestli Bělorusko prokáže ochotu dodržovat zásady demokracie, právní řád a lidská práva. Vážení poslanci, na závěr bych rád řekl, že situace v Bělorusku je i nadále vysoko v seznamu našich priorit. Rád vidím, že velká většina tohoto parlamentu chce pokračovat za seriózní debatě o této věci a nechce se nechat rozptýlit. Budeme dál eh, sledovat rozvoj, vývoj a jsme připraveni odpovědajícím způsobem zakročit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři, za stanovisko komise. Takže kolegové, rozprava o Bělorusku je uzavřená a můžeme přistoupit k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o Sri Lance v souvislosti se zprávou OSN. Vyrozuměla jsem, že